seznam těchto nominací bude připojen k zápisu a pokud eh, eh, nedostaneme eh, do konce dnešního zasedání žádné připomínky, tak toto lze považovat za odsouhlasené. A nyní program. Podle programu máme zde